Pane Pan předseda. Koleżanki koledzy. Kolegyně, kolegové. Zahajuji tímto dnešní zasedání a mám smutnou zprávu, totiž zabití francouzského policisty pana Jean-Serge Neron organizací ETA. To eh, nám připomíná, že problém terorismu v Evropě nebyl ještě vyřešen a já bych si dovolil ehm, eh, vyjádřit upřímnou soustrast příbuzným zavražděného a doufám, že francouzské orgány dokážou předvést k soudu nejen konkrétní vrahy, ale rovněž ty, jež jim dávají pokyny. Další znepokojující informace na Kobě bylo zatčených 30 účastnic hnutí ženy v bílém. To jsou matky a ženy zadržovaných opozičních činitelů. V 2005 roce byl Evropský, Evropský parlament eh, dal eh, těmto ženám cenu Sacharova a my jsme myšlenkami s nimi a eh, jsme si vědomi, v jak obtížné situaci se nacházejí oni i jejich manžele. Další eh, bod eh, pořadu jednání je to společná diskuse o zprávě eh, Evropské centrální banky a um, o výroční zprávě a situace v eurozóně. Máme zpravodaje um, Eduarda Skiklunu, to je zpráva, výroční zpráva za rok 2008. A pak Sven Igold předkládá zprávu o e, výročním prohlášení o eurozóně a veřejných financích e, za rok 2009. Obracím se na zpravodaje, aby se ujal slova. Pane Edwarde Skiklono, máte slovo. Pane předsedo, Uplynulé dva roky byly určitě velkou výzvou pro ECB v její roli e, strážce finanční, respektive cenové stability. Ve své